Eh, začneme bodem 8, což je tedy změna nařízení Rady 1698 Rady o podpoře pro rozvoj venkova eh, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Již jsme eh, diskutovali o této zprávě, takže můžeme přistoupit hned k hlasování. Takže začneme bodem 8, potom budeme pokračovat s bodem 9 a Eh, tedy podpora pro zemědělce a potom antibiotická rezistence. Tři body, tři hlasování. A hned budeme pokračovat tak, abychom eh, mohli probrat náš program. Eh, a pokud nejsou žádné připomínky, tak můžeme přistoupit k hlasování a začneme tedy rozvojem venkova nejprve. Všichni jste připraveni? Dobře, takže hlasujeme o návrhu číslo 9. Ne, nejprve výbor Regi, návrh. <laughs> nejprve hlasujeme tedy o návrhu výboru Regi 4. Hlasujeme o Regi 4. Avete votato tutti? Hlasovali. Dobře, takže končíme s hlasováním. Regi 4. Zamítnut. A hlasujeme o návrhu číslo 9. Tarabela, hlasujte, prosím. Konec hlasování, všichni odhlasovali návrh 9, odsouhlasen. A hlasujeme o návrhu číslo 3 zpravodaje. Hlasujeme o tři. Tři. Konec hlasování o návrhu tři. Zamítnut. Nyní hlasujeme o čísle 10. Hlasujte prosím o čísle 10. Všichni odhlasovali. Konec hlasování o čísle 10. Konec hlasování. Odsouhlasen. 11 je stažen. Návrh 11 byl stažen a takže hlasujeme o návrhu 4. Návrh 4 zpravodaje. Konec hlasování o návrhu 4. Odsouhlasen. A nyní hlasujeme o návrhu 5. Zpravodaje opět. Hlasujeme o návrhu 5. 5. Děkuji. Konec hlasování opět. Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 12. Hlasujte o návrhu 12. Konec hlasování o návrhu 12. Zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 6. Hlasujte o návrhu 6 zpravodaje. Návrh 6. Všichni jste odhlasovali o návrhu 6. Konec hlasování o návrhu 6. Odsouhlasen. A nyní máme zde návrh 13, Lavia a spol. Hlasujte o návrhu 13. Návrh 13. Všichni hlasovali o návrhu 13. Konec hlasování odsouhlasen. A nyní hlasujeme unblock. Část, nejdůležitější část, pokud souhlasíte. 7, 8, 1, 2. Hlasujeme tedy o amblok o těchto návrzích jednomyslně odsouhlaseno. Výborně. A ještě se máme poslední tři návrhy výboru REGI. A jde o úvodní ustanovení 13. Hlasujeme o číslu 1 výboru REGI. Konec hlasování o čísle 1. Zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 2. Číslo 2. Konec hlasování o čísle 2. Zamítnut. A hlasujeme o návrhu 3. Konec hlasování o čísle 3. Všichni odhlasovali? Ano. Zamítnut. A nyní hlasujeme o legislativním návrhu v této pozměněné podobě. Hlasujeme o legislativním návrhu. Konec hlasování. Výborně, děkuji. A nyní hlasujeme o usnesení, o legislativním usnesení. Hlasujte návrh legislativního usnesení. Konec hlasování. Tři pořád proti. A nakonec závěrem zahajuji hlasování o závěrečném rozhodnutí o e, tedy legislativní, o, pardon, e, rozhodnutí o vyjednávání s radou. Hlasujte. Konec hlasování. Výborně, drtivou většinou jsme odsouhlasili. Děkuji zpravodaji. A nyní přejdeme ke eh, druhému bodu, druhé hlasování. Přejdeme eh, ke změně nařízení 73 lomeno 29 rad, 2009 rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce. Přímé podpory pro zemědělce. Opět je, jde o to, aby toto nařízení bylo v souladu se zakládající smlouvou, s Lisabonskou smlouvou. Souhlasíte, můžeme hlasovat. Dobře, takže hlasujeme o návrhu číslo 4. Hlasujeme o návrhu 4. Všichni hlasovali konec hlasování o návrhu 4 odsouhlasen. A nyní hlasujeme o návrhu 29. Návrh 29. Konec hlasování o návrhu 29. Odsouhlasen. A hlasujeme nyní o návrhu číslo 30. Hlasujte o návrhu 30. Konec hlasování o návrhu 30 odsouhlasen. Návrh 5 zpravodaje. Hlasujte. Hlasujeme o návrhu 5. Konec hlasování o návrhu 5 odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 31. 31. Všichni odhlasovali o návrhu 31. Výborně, konec hlasování. Odsouhlasen. A hlasujeme o 7, návrhu 7. 7. Hlasujte o návrhu číslo 7. Konec hlasování o návrhu 7. Odsouhlasen. A hlasujeme teď 32. O návrhu 32. Konec hlasování o návrhu 32 odsouhlasen. A nyní přejdeme k návrhu 34. 34. Hlasujte o návrhu 34. Vojčič. Olejničak. Návrh 34 je souhlasen. Hlasujeme o návrhu 35. Návrh 35. Hlasujte. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 36. Návrh 36. Hlasujte o návrhu 36. Konec hlasování o návrhu 36. Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 37. Konec hlasování o návrhu 37. Zamítnut. Hlasujeme o návrhu 38. Hlasujte o návrhu 38. Konec hlasování o návrhu 38. Zamítnut. Hlasujeme o návrhu 39. Hlasujte o 39. Všichni hlasovali. Konec hlasování o 39. Zamítnut. Návrh číslo 9. Hlasujte o návrhu číslo 9. Konec hlasování o návrhu číslo 9. Odsouhlasen. Návrh číslo 10. Hlasujte o návrhu číslo 10. Všichni odhlasovali. Konec hlasování o návrhu 10 odsouhlasen. Návrh číslo 11. Hlasujte o návrhu číslo 11. Konec hlasování o návrhu 11. Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu číslo 12. Hlasujte o návrhu 12. 12. Konec hlasování o návrhu 12 zamítnut. A hlasujeme nyní o 14. Hlasujte o návrhu číslo 14. Konec hlasování o návrhu 14 zamítnut. Návrh číslo 40. Hlasujeme o návrhu 40. Konec hlasování v návrhu 40 zamítnut. Návrh 40 byl zamítnut a máme zde návrh, ústní návrh eh, Olejničak. Ústní pozměňovací návrh. Eh, chcete něco říci? Nebo někdo je proti tomuto ústnímu návrhu kolegy Olejničaka? Ne? Takže můžeme. Chcete něco říci, prosím. Przewodniczący, vysoká komisio proponuje, aby... E, Děkuji, pane předsedo. Můj návrh je, že v definici dědictví, to je důležité pro národní právní řád, takže tato definice by měla zůstat v kompetenci členských států. Mělo by se to přeformulovat eh, ustanovení o definici dědictví ve smyslu národní legislativy. Takže to by mělo zůstat eh, v článku 43. Pokud eh, dobře nikdo není proti, takže můžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu kolegy Oleničaka, takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh je odsouhlasen. Dobře, pokračujeme. Návrh 41. Hlasujte o návrhu 41. Konec hlasování. Zamítnut. Hlasujte nyní o návrhu 42. Hlasujte o 42. Konec hlasování o 42. Zamítnut. Hlasujeme o návrhu 43. Hlasujte o 43. Konec hlasování o 43. Odsouhlasen. Hlasujte nyní o návrhu 16. Návrh 16. Konec hlasování o návrhu 16. Zamítnut, bych řekl. Nyní hlasujeme o návrhu 44. Hlasujte o návrhu 44. Návrh 44. Zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu 17. Zpravodaje 17. Všichni odhlasovali. Děkuji. Návrh 17 odsouhlasen. A nyní hlasujeme o návrhu 18. O návrh 18. Hlasujte o návrhu 18. Konec hlasování o návrhu 17. Návrh 17 je odsouhlasen. Dostáváme se k návrhu číslo 20. Hlasujte o návrhu 20. Všichni odhlasovali? Děkuji. Konec hlasování o návrhu 20. Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 22 a 23 dohromady. 22, 23 společně. Hlasujte o návrzích 22, 23 společně. Odsouhlaseno. Hlasujeme nyní o návrhu 45. Hlasujte o návrhu 45. 45. Všichni jste odhlasovali o návrhu 45. Konec hlasování o návrhu 45 zamítnut. A nyní se dostáváme k návrhu 46. Hlasuji to o návrhu 46. Konec hlasování o 46 zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 47. Hlasujte o návrhu 47. Konec hlasování o 47 zamítnut. A nyní hlasujeme unblock. Block vote. Hlasujeme nyní unblock o návrzích 24, 25, 26, 1, 2, 3. Hlasujte unblock. Konec hlasování. Všichni hlasovali. Výborně odsouhlaseno. A teď hlasujeme o návrhu 48. Hlasujte o návrhu 48. Konec hlasování do 48. Zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu 27. Návrh 27. Hlasujte o návrhu 27. Konec hlasování o 27. Zamítnut. A dostáváme se tedy k hlasování o e, legislativním návrhu v této pozměněné podobě. Hlasujte závěrečné hlasování o legislativním návrhu. Všichni hlasovali dobře, odsouhlasen. Nyní hlasujeme o e, návrhu legislativního usnesení. Návrh legislativního usnesení hlasujte. Hlasujte o návrhu legislativního usnesení. Výborně, odsouhlasen. A závěrečné hlasování o tom zahájit jednání s radou s cílem dohodnout se v prvním čtení. Hlasujte, všichni odhlasovali. Výborně. Děkuji vám, odsouhlaseno. Takže druhá zpráva o E, uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou prošla. Děkuji a nyní můžeme přejít k bodu 10, což je antibiotická rezistence. E, pan místo předseda Bolson chce slovo? Dobře, takže e, pan místo předseda chce slovo, má slovo. Tak, alla kolegor. Děkuji, pane předsedo. To byla opravdu jednoduchá úloha, kterou jste mě zadal. Bylo to úplně jednoduché dohodnout se v eh, 35 otázkách z 38. Nyní máme jen několik málo otevřených otázek, kde si nejsme úplně zajedno. Ale jestli to bude ano nebo ne, tak to příliš mnoho v textu samotném nezmění. Je to návrh 39. kde se jedná o to, že naroveň se staví veterináři se zemědělci. To nejde, to by mohlo vést k problémům, to říkám upřímně. Tato změna není příliš dobrá. Myslím si, že práci veterinárních lékařů by to ještě zhoršilo, stížilo. Potom eh, čtyřicítka. Zde si vůbec nejsme za jedno. Omlouvám se, je to padesátka. Zde máme lobby se nesprávnou statistikou. Existují statistiky z Dánska, a zde některé veterinární organizace nejsou uvedeny. Týká se to antibiotik. A používání antibiotik se zvýšilo ve srovnání s minulostí. To neodpovídá skutečnosti. Dále máme další zprávy a doporučuji, abychom hlasovali pro. formulace byly opravdu velice slabé. Nejsou zde žádné příkazy, neexistují žádné předpisy. A poslední, co zde máme, je zdraví zvířat, ochrana zvířat a e, veřejné zdraví. Nazývejme to, jak chceme, ale to není podstatné. Víme, že souvislosti mezi psychickým a fyzickým zdravím je jednoznačný. V angličtině se tomu říká well-being. Ta pohoda, pohoda je důležitá jak pro člověka, tak i pro zvířata. Ať se to týká savců, vepřů, kohokoliv jiného. Takže je to tak, jak to bylo uvedeno v pozměňovacím návrhu 55. Děkuji za pozornost a děkuji za mimořádně dobrou spolupráci se všemi kolegy. Děkuji. Eh, já bych chtěl poděkovat místo předsedkyni Paulsen. Pokud souhlasíte, můžeme přejít k hlasování. Jste připraveni, takže hlasujeme o návrhu číslo 30. Hlasujeme o návrhu 30. Všichni odhlasovali. Konec hlasování odsouhlasen. A jednomyslně. 31. Návrh 31. Hlasujte o návrhu 31. Všichni odhlasovali. Konec eh, hlasování o návrhu 31. Odsouhlasen. Návrh 32. Hlasujte o návrhu 32. Všichni odhlasovali. Konec hlasování o návrhu 32 odsouhlasen. Návrh 33. Hlasujte o návrhu 33. 33. Všichni, odhlasov, všichni hlasovali. Konec hlasování odsouhlasen. Návrh 34, 35 dohromady. Hlasujeme o návrhcích 34, 35 dohromady. Všichni odhlasovali. Konec hlasování odsouhlasen. Návrh 36. Hlasujte o návrhu 36. Konec hlasování 36. Zamítnut. Ne, odsouhlasen. O, o, odsouhlasen, takže blahopřeji Hojslinkovi. Hlasujeme o e, 37. Hlasujte o návrhu 37. Konec hlasování o návrhu 37 odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 38. 38, hlasujte o návrhu 38, odsouhlasen. Návrh 39, hlasujte o návrhu 39. Konec hlasování o 39. Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 40. Hlasujte o návrhu 40 en bloc. Konec hlasování o návrhu 40. Odsouhlasen. Hlasujte o návrhu 41. 41. Hlasujte o návrhu 41. Konec hlasování. Odsouhlasen. A nyní hlasujeme o 43. Hlasujte o 43. Konec hlasování o 43. Odsouhlasen. 44, hlasujte o návrhu 44. Konec hlasování o 44 odsouhlasen. 45, hlasujte o návrhu 45. 45, konec hlasování, zamítnut. Hlasujeme nyní o od 49 až 46, 47, 48, 49 unblock. Hlasujte. Ne? Eh, takže po jednom, po jednom hlasujeme pouze od 46. Eh, konec hlasování o 46. Odsouhlasen nyní 47. Jeden po druhém. 47. 47. Konec hlasování o 47. Zamítnout. Ne? To. Není počet hlasů, parita znamená odsouhlasení. Takže pokračujeme. Nyní hlasujeme o 48. 48, hlasujte o 48. Hlasujte, dobře. Odsouhlasen. 49, hlasujte o 49. Konec hlasování o 49. Odsouhlasen. Chcete slovo? Mark Tarabela chce slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl, aby nám bylo vysvětleno, eh, proč je to schváleno, když je parita hlasů. Eh, já se domnívám však, že by bylo zapotřebí většiny pro odmítnutí. Eh, jde o 47, kde jsme měli paritu hlasů, ale pro schválení je nutné mít většinu, takže spíš je tento návrh zamítnut. Děkuji, Marku. Sekretariát eh, říká, že máte pravdu, takže je zamítnut tento návrh. Ano, dobře, je to tak. Grazie Mark. Proseguiamo. 50. Děkuji Marku a budeme pokračovat s návrhem číslo 50. 50. Hlasujte o návrhu 50. Konec hlasování o návrhu 50. Všichni jste odhlasovali? Ne, ještě hlasujete o návrhu 50. Všichni odhlasovali? Dobře, konec hlasování. Zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu 51. Hlasujte o návrhu 51. Hlasujte o návrhu 51. Všichni hlasovali. Dobře, 51 odsouhlasen. A nyní hlasujeme o návrhu 53. 53. Hlasovali jste všichni? Dobře, 53. Je odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 54. Hlasujte o návrhu 54. 54. Chyba. Moment. Hlasujeme o návrhu 54. Hlasujte o návrhu 54. Všichni hlasovali. Nyní konec. 54 odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 55. Hlasujte o návrhu 55. Všichni odhlasovali. 55 je odsouhlasen. Návrh 1. Hlasujeme o návrhu 1. Konec hlasování. Odsouhlasen. Nyní přejdeme k návrhu 2. Hlasujte o návrhu 2. Konec hlasování o návrhu 2. Odsouhlasen. Konec hlasování. A nyní hlasujeme o návrhu číslo 3. Hlasujte o návrhu 3. Konec hlasování o návrhu 3, řekl bych zamítnout. Uvidíme. Ne, parita. Ah, A ah, oublié d'appuyer sur son bouton, donc ça fait une voix de plus. Non, ale já jsem zapomněl smáčknout eh, tlačítko, takže je to jeden hlas navíc. Opakujeme hlasování, eh, tak aby to všechno fungovalo. A nyní hlasujeme o návrhu číslo 3. Olson, Schaldemos, Bové e altri. Aper... Olson, Schaldemos, Bové a spol. Hlasujeme o návrhu 3. Konec hlasování o návrhu 3. Výborně, dobře, zamítnut. Návrh číslo čtyři Jegl, Jegle Matěj ve dvou částech. Hlasujeme o první části nejprve, hlasujte o návrhu čtyři první část. Hlasujte o první části. Konec hlasování o první části. A odsouhlasená. A nyní hlasujeme o druhé části. Stále jde o návrh číslo čtyři. Druhá část návrhu čtyři. Všichni hlasovali. Odsouhlasena. A pokračujeme s návrhem 5. Hlasujte o návrhu 5 úvodní ustanovení. Konec návrhu 5 odsouhlasen. Pokud souhlasíte, tak nyní budeme hlasovat unblock 6, 7, 8, 9, 10, 11. Souhlasíte? Hlasujeme unblock od 6 po 11. Hlasujte. Konec hlasování. Amblok. Odsouhlaseno. Jednomyslně. A teď hlasujeme o návrhu 12. Návrh 12. Konec hlasování o návrhu 12. Odsouhlasen. 13. Hlasujeme o návrhu 13. Konec hlasování o 13. Odsouhlasen. 15. Hlasujeme o návrhu 15. Pozor, 15. Konec hlasování. Zamítnut. Hlasujeme o 16. 16. Konec hlasování o návrhu 16. Hlasovali jste všichni. Zamítnut. Návrh 16 je zamítnut. Zamítnut. No. Lituji, je zamítnut. 17. Hlasujeme o návrhu 17. Hlasovali jste všichni? Odsouhlasen. Návrh 18. Hlasujeme o návrhu 18. Všichni jste odhlasovali. Konec hlasování o návrhu 18 zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 19. Hlasujte o návrhu 19. Konec hlasování o návrhu 19. Odsouhlasen. 20. Polsen a spol. Návrh 20. Úvodní ustanovení C. Hlasujte. Návrh je odsouhlasen. Návrh 21. Hlasujte o návrhu 21. Všichni odhlasovali na, všichni hlasovali. Konec hlasování. Návrh je odsouhlasen. A nyní hlasujeme o návrhu 22. Hlasujeme o návrhu 22. Konec hlasování o návrhu 22 odsouhlasen. Hlasujeme o návrhu 23. Konec hlasování o návrhu 23 Odsouhlasen. Teď zde máme ústní pozměňovací návrh. Paní Polsen, chcete slovo k návrhu, k ústnímu pozměňovacímu návrhu? Tak, herr odeher je. Ano, pane předsedo. Jde o právní otázku, sice zda antibiotika je možné podávat profilakticky, preventivně, anebo zda je to zakázáno v Evropě. E, já myslím, že o tom však není pochyb. Nevíme ale, jak tento zákaz může být kontrolován, takže by bylo vhodné to kontrolovat, ale možná, že to nefunguje, eh, dokud tedy neexistuje kontroly a také sankce. Pokud nikdo není proti, dobře, pokud všichni souhlasíme, tak můžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu číslo 2. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. A nyní se dostáváme k návrhu 25. Návrh 25. Hlasujte o návrhu 25. Konec hlasování o návrhu 25. 26. Hlasujte o návrhu 26. Aprováto. Odsouhlasen. Konec hlasování. Nyní hlasujeme o 27. Hlasujte o návrhu 27. Konec hlasování o návrhu 27. Odsouhlasen. Hlasujeme o návrhu 27 nyní. 28. Konec hlasování o návrhu 28 je odsouhlasen. A nyní hlasujeme o návrhu 29. Konec hlasování o návrhu 29. Odsouhlasen. A závěrečné hlasování nyní o usnesení. Hlasujte. Konec hlasování. Výborně. Drtivou většinou. Děkujeme paní Paulsen. A kolegové, již eh, teď uděláme malou změnu, mm, protože pan John Daly již přišel a proto hned eh, ho přizveme, aby nám mohl eh, říci, jaký je program jeho kabinetu. A minutu přerušíme, aby pan komisař John Daly mohl se usadit. Hmm?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 Bene, se siamo pronti diamo inizio. Diamo inizio alla commissione. Začneme se zasedáním opět a nejprve bych chtěl přivítat pana komisaře Johnnyho Daliho, Johna Daliho, který je odpovědný za politiku v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. A e, e, chceme, aby nám představil pracovní program pro rok 2012. Eh, samozřejmě v rámci eh, našeho dialogu, dialogu eh, mezi parlamentem a ním. Děkuji mu, že přišel v této významné době a děkuji mm, jako vždy po vašem vstupu budou následovat dotazy, tedy diskuze. Děkuji, Johne. Máš slovo. Děkuji pane předsedo. Dobré dopoledne, vážení členové výboru pro zemědělství. Rozvoj venkova jsem velice rád, že jste mě eh, pozvali. Eh, vlastně již rok jsem ve funkci eh, skoro a mm, i před vlastně ten rokem jsem to byl poprvé. Já si cením toho, jak váš výbor přispívá naší činnosti a vůbec celý parlament, jak přispívá a těším se, že budeme pokračovat v úspěšné spolupráci. Já bych chtěl využít této příležitosti a zmínit celou řadu bodů, které figurují v našem pracovním programu na tento a příští rok. A také bych chtěl i zmínit další aktuální věci. Nepokusím se samozřejmě hovořit eh, o všem, ale pokud vás to bude zajímat, můžete na to položit otázky. Eh, zdraví zvířat. Tím bych začal. Hlavní princip, eh, na kterém stojí náš přístup ke zdraví zvířat, je prevence. Prevence je lepší než léčba. Eh, všichni jsme si vědomi, jak, jaký devastující dopad mají nemoci zvířat na zemědělce, na ekonomiku a na celou společnost. Nyní se zaměřujeme na proaktivní opatření a lepší dohled a kontrolu, tak abychom měli udržitelnější eh, zemědělství s cílem minimalizovat dopad chorob zvířat, pokud nastanou. A mm, eh, nový evropský předpis má k tomuto pomoci. Očekávám, že náš závěrečný návrh bude přijat tento rok. Eh, ne, omlouvám se, příští rok. Nový návrh stanoví základní principy v otázkách zásadních, jako je odpovědnost chovatelů, eh, provozovatelů firem a příslušných veterinárních zpráv. Eh, I eh, bude stanovovat prevenci, snižování rizika a podobně. Také i tento předpis bude dostatečně flexibilní, abychom mohli se přizpůsobit novým okolnostem, jako jsou nově vznikající nemoci, šířící se nemoci, abychom mohli vzít i do úvahy e, e, nový vývoj vědy a technologie, jako jsou moderní očkovací látky či elektronická identifikace a kontrolní systémy. A v neposlední řadě ten nový předpis bude dobrým základem pro další konsolidaci priorit eh, v, eh, v následujících legislativních návrzích. Tento tedy další druhý návrh se bude zabývat tím, jak nejlépe využít finanční zdroje na tuto oblast, především v naléhavých situacích. Nový předpis o zdraví zvířat bude doplněn tedy paralelními návrhy o kontrolách, eh, které bude komise provádět v celém potravinovém řetězci. Ano, eh, pravidla o oficiálních kontrolách nyní se revidují s cílem zjednodušit stávající systém a skonsolidovat integrovaný přístup k, celému, k celému sektoru. A především je třeba zlepšit efektivitu eh, inspekcí eh, tak, aby členské státy měly řádné, tedy kontrolní mechanismy, které se budou hradit prostřednictvím poplatků od příslušných subjektů. A mm, ty kontroly se bude týkat jak eh, zdraví tedy zvířat, tak eh, stavu celého hospodářství i eh, budou se týkat reziduálních látek, které zbývají po, medicí, po, pro léka, po lékařských přípravcích, které se podávají. Je třeba přijmout harmonizovaný přístup na evropské úrovni, a to především s cílem eliminovat stávající E, fragmentovaný přístup, je třeba vytvořit společný e, přístup ke kontrolám, a to na místě vstupu na území EU. Takovýto holistický přístup také bude zahrnovat i e, veterinární kontroly na hranicích, které podlehají nyní specifickým pravidlům. I když e, tato pravidla fungovala dobře, tak jsou ale komplikovaná a mohla by e, být zracionalizována a být více v souladu s jinými legislativními předpisy. Je třeba aby ty fyzické e, kontroly vycházely z, z posouzení rizika s ohledem i na technologický vývoj, i aby využívali lépe různé nástroje jako databáze. Cílem revize bude Eh, efektivněji využívat zdroje, které kontrolní úřady mají, tak, aby to, ty kontrolní aktivity na vnějších hranicích byly podle profilu, rizikového profilu dané komodity, ať, je to potr, ať jsou to potraviny, krmiva, ať jsou to zvířata či rostliny. Já si myslím, že tím se posílí koherentnost, efektivita a harmonizace kontrolních systémů na hranicích ku prospěchu orgánů eh, činných v trestním řízení a dovozců. Eh, ten pracovní program rok 2012 i <clears throat> předpokládá přijetí nového předpisu o ochraně zdraví eh, rostlin, proto abychom zabránili šíření škodlivých eh, organismů ze třetích zemí. Je zásadní chránit naše zemědělství, lesy, eh, krajinu, přírodní prostředí proti těmto škůdcům a nemocem. A aby nedocházelo k nebezpečným invazím různých chorob rostlin a škůdců ze třetích zemí. Mm, poněvadž i vzhledem ke změnám klimatu teď ty plodiny jsou dost náchylné takovýmto škodlivým látkám. Proto je třeba posílit prevenci a chovat se tedy proaktivně. Nedostatek zdrojů také je problémem, eh, a, ale omezit efektivitu režimu, to by vedlo k dalším následným vyšším nákladům. Je třeba tedy opra- napravit situaci, proto řešíme to, jak vyřešit to, abychom více, tam dali více než těch stávajících 12 milionů euro eh, v tom eh, rámcovém programu 2014-2020. Eh, Prevence je lepší, je to levnější z, z dlouhodobého pohledu. To platí i pro rostliny, nejenom pro zvířata. Také musím zmínit, eh, že eh, i ta legislativa o, eh, o, o semenech, o rozmnožovacím rostlinném materiálu, to také tedy probíhá, zde probíhá revize, abychom reflektovali inovace a nyní ochrana zvířat. Tak především jde o e, e, to vytvořit zprávu o stavu přepravy, jak vypadá přeprava zvířat, e, abychom řádně aplikovali předpisy o přepravě zvířat, abychom identifikovali nejefektivnější způsob, jak řešit přetrvávající problémy. Komise hodlá přijmout novou strategii pro pohodu zvířat, a to do konce tohoto roku. V květnu minulého roku parlament odsouhlasil usnesení zpráva Polsen, kde se vyjádřil eh, k naší předchozí politice pohody zvířat a apeloval na to, abychom přijali evropskou strategii. Parlament především apeloval, abychom přijali obecný předpis o pohodě zvířat v Evropě, abychom i vytvořili evropskou síť referenčních center nyní zvažujeme, eh, eh, tedy a analyzujeme tyto náměty od parlamentu. Dále uznávám, že je třeba především pracovat na vynutitelnosti předpisů a harmonizaci. Ano, vynutitelnost pravidel o pohodě zvířat, to je velký problém a je třeba vyvinout další úsilí, abychom zajistili řádnou aplikaci těchto předpisů. Dovolte, abych se zmínil také nosně já, já hovořil Oh. spolu tu toto téma posledních dvou na členské údaje vstupu kazu. Některé státy reagovaly, zareagovaly na tento můj apel.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 Sorry for that. I'm sorry for that, but I hope they can... Za to omlouvám. Doufám, že už to bude v pořádku. Ano, už je to v pořádku. Tak, prosím. Yes. Okay. So, I have raised the issue já jsem eh, hovořil o tématu eh, eh, klecových chovů na zasedáních dvou posledních zasedáních ministrů pro zemědělství, kde jsem apeloval na členské státy, aby poskytly chybějící údaje o postupu implementace tohoto zákazu. Některé členské státy zareagovaly na tento apel, jiné zatím ne. A ti zemědělci, chovatele, kteří investovali do pohody zvířat, nemohou být v nevýhodné eh, pozici kvůli tomu, že jiní jsou nečinní. Závěrem pár slov o návrhu komise o eh, geneticky modifikovaných organismech. Já eh, samozřejmě to je především v kompetenci výboru Envy. Já jsem prostudoval návrhy ze zprávy pana Lyona a Eh, samozřejmě jde nám především o proporcionalitu národních opatření a jde o to, aby operátoři měli dostatečné předem informace, a, eh, které se týkají restrikcí eh, pěstování GMO. I jde o to zajistit, že ten náš návrh bude splňovat stanovené cíle. Nicméně, Vím, že celá řada pozměňovacích návrhů se týká článků ze směrnici a že se netýkají tedy eh, těch pasáží, eh, které se týkají členských států a jejich eh, možnosti uvážit, zda zakáží nebo zda nezakáží GMO. My zde máme i specifické žádosti nebo možnost, aby členské státy hm, požádali o opt-out ale dnes dopoledne výbor Envy hlasoval o pozměňovacích návrzích zprávy Lepáš a ujišťuji vás, že komise bude nadále jednat o těchto přijatých pozměňovacích návrzích a komise bude úzce spolupracovat eh, s parlamentem, abychom mohli přijmout celý návrh. Pane předsedo, děkuji za pozornost a těším se na vaše názory a na to, že budu moci zareagovat tak, jak budu moci na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji za tuto prezentaci, která byla kompletní a která ukazuje, že program je bohatý a velice významný i pro portfolio našeho výboru pro zemědělství. A nyní zahajuji diskuzi a začneme koordinátory, takže hned dám slovo Albertovi Tesovi aby mohl se vyjádřit Alberte. Děkuji vám, pane předsedo, a srdečně děkuji, pane komisaři, za to, že jste k nám do výboru Agri přišel již eh, teď za poslední volební období mohu říci, že patříte mezi komisaře, kteří vynikajícím způsobem spolupracují s parlamentem. Já jsem opravdu s vámi již eh, učinil velice dobré zkušenosti eh, v rámci komise a zasadil jste se také o to, že v rámci Evropy eh, nebudou mít v rámci členských států žádné obchodní bariéry. Ta témata, o nich jste se zmínil, tak ta jsou velice důležitá ehm, Jedná se hlavně také o ochranu spotřebitele a oblast zemědělství je tím silně dotčena. Uvedli jste již ty správné body. Musíme se postarat o to, podle mého názoru jsme na dobré cestě, že budou předpisy v Evropě harmonizovány, ještě více harmonizovány, aby nedocházelo k zkreslení hospodářské soutěže. Zmínil jste se také o jednom bodu a to jsou kontroly. Zde bych rád upozornil na to, že existuje, eh, možná to zachází za úsek, eh, za naši oblast, ale eh, plánuje se uzavřít bilaterální dohody se státy Mercosuru. Tady máme jeden velice důležitý bod. Posle, během posledního volebního období jsme den nasazovali ehm, prostředky na ochranu rostlin a zde musíme důrazně eh, trvat na tom, aby se dováželi pouze takové zemědělské produkty, které odpovídají našim standardům kvality. Není možné, aby určité účinné látky, eh, které zakazujeme, se sem dostávají z jiných zemědělských oblastí do Evropy. A právě tyto eh, prostředky na ochranu rostlin se sem dostávají. Vím, že to má co dočinění s Světovou obchodní organizací, ale zde bych vás požádal o vaši podporu, aby e, předpisy byly natolik změněny, aby skutečně byly dodržovány naše standardy našem grémiu jsme o tomto bodu již několikrát hovořili a náš budoucí spolkový kancler, eh, minulý eh, spolkový když si se zmínil o tom, že si pře, přeje pro dovozy potravin úplně totéž, co platí jinde, to znamená e, v oblasti aut. Například, když Jižní Korea sem dováží automobily, tak, sem si, tak smí jezdit na našich silnicích pouze tehdy, když to odpovídá našim technickým předpisům. Totež si přejeme pro importy potravin. Smíme je povolit pouze tehdy, jestliže to je v souladu s našimi standardy. Ostatní se dovolit nesmí. Co se týče ochrany zvířat, tak eh, zemědělství má skutečně zájem o to, aby zde byly realizovány předpisy, které eh, budou k dobru eh, ochraně zvířat a které jsou také proveditelné. Hovořili jste zde o přepravě zvířat. Eh, musíme mít eh, proveditelné předpisy. Před několika lety nebylo možné, aby například zemědělci, kteří vždy eh, převáželi chovná zvířata 50-60 kilometrů dál, tak najednou musí poskytovat nějaký důkaz o tom, jestli jsou schopni přepravovat zvířata. Jestliže předpisy budou srozumitelné a budou proveditelné, tak je to v pořádku. Na závěr ještě jedna věc. Zmínil jste se o zjednodušení. Je na nejvíc důležité, aby veškerá opatření, která plánujete, která implementujete, aby byla pokud možno co nejjednodušší, aby nevznikala další byrokracie, aby vše bylo i z hlediska administrativního také praktikovatelné. V tomto smyslu vám přeji hodně úspěchů do vaší další práci. Děkuji mnohokrát Albertovi a Luis, prosím, Capolo Santos. Ano, děkuji. Četl jsem a viděl jsem, slyšel jsem také to, co jste řekl. Souhlasím s návrhy pracovního programu a doufám, že to budete ještě konkretizovat. Měl bych je dvě otázky. Jednu otázku položil již kolega Des a sice vstupní kontroly na hranicích. Vy jste řekl, že zde chcete dosáhnout zlepšení sanitární hranice, to jsou naše poslední hranice, které ještě existují a je nutné dosáhnout také reciproty v normách, aby bylo možné chránit zemědělce. Zde souhlasím s kolegou Desem. Možná, že by však bylo nutné zlepšit tyto kontroly, aby byly efektivní. Druhá otázka. Nezmínil jste se o tomto tématu, které je však velmi citlivé a je to téma belgického předsednictví. Jde o použití eh, eh, moučky eh, v krmivech. Chtěl bych je vědět, jak to pokročilo a jaké očekáváte Eh, vývoje. Je to skutečně velmi citlivá otázka pro veřejnost, ale eh, probíhá zde také veliký nátlak eh, v tomto sektoru. Děkuji. Děkuji, pan Schleyen a pan Heusling. Uh, uh. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a že jste představil svůj pracovní program. Mám tři body, které se mi zdají být velmi důležité v souvislosti se zdravím zvířat. A sice je to otázka označování. Jak známo, tato otázka označování ovcí je otázka, která vyvolala veliký poprask, především v řadách chovatelů. Můžete znovu přeskoumat tuto záležitost, aby bylo možné také zjistit, zda neexistují nějaké praktické problémy. Možná, že by bylo vhodné zjednodušit celý postup. Ve Skotsku například a také v Irsku máme určité problémy s praktickou realizací označení celých stát ovcí. Z Zmínil jste také zákon o ochraně zvířat a pro během přepravy. To je skutečně velmi důležitá záležitost. A v prvních komentářích jste se také zmínil o harmonizaci, kterou chcete prosadit v otázce přeprav. Můžete to prosím ještě potvrdit u nás v naší v našem sektoru vlastně nechceme více zákonů, spíše chceme, aby stávající zákony byly dobře aplikovány a kontrolovány. Můžete prosím potvrdit, že vaše snaha jde eh, tímto směrem? Dále jste hovořil také o chovných eh, slepicích, o nosnicích a zde se chci eh, zeptat, protože jste se zmínil také o členských státech, kde jednotlivé předpisy nejsou dodržovány, ale vždyť ještě máme 8 měsíců do příslušného termínu a 8 milionů vajec musí tedy rovněž být v souladu tedy do onoho prvního první. Celá jistě musíme eh, zapomenout na ten původní plán. A jaký máte náhradní plán B? Co si zde komise představuje? Jak se bude pracovat eh, po té co ti zemědělci, chovatelé, kteří investovali miliony, aby byli v souladu s tím novým předpisem a vlastně to, není moj, eh, to by nemělo smysl, pokud eh, to stejné, ty stejné předpisy nebudou dodržovat všichni po celé Evropské unii. Martin Hosling a potom. Pane Pane komisaře, děkujeme za to, že jste sem přišel. Chtěl jsem položit několik otázek, o kterých jste se nezmínil eh, ve svém příspěvku. Uh, Eh, oznámil jste například, že má být zjednodušeno krmení eh, zvířecích bílkovin. Co se konkrétně plánuje? Eh, jednoznačně jsme zaujali k tomuto stanovisko. Řekli jste, že musí být úplně přísná pravidla. Čili co zde předpokládáte? Další otázka. Není tomu tak dávno, kdy v Německu jsme měli skandál s dioxinem jak daleko jste zde v implementaci, co navrhujete eh, právě ve spolupráci s naší vládou v Německu a proč eh, tak vehementně jste jako dříve proti tomu takzvanému pozitivnímu seznamu. Já jsem eh, to slyšel už a jednoznačně jste to také řekl. Třetí otázka. Klonování. Poté, co jednání ztroskotala, tak nyní eh, to je na vás, abyste předložili nový návrh. Stane se tak rychle, brzy, anebo se pokusíte jít eh, nejdříve jinou cestou, eh, čili to by mě zajímalo, určitě by bylo zajímavé o tom hovořit také ve společné iniciativě. Plně s vámi souhlasíme, když chcete zakázat dovoz eh, nebezpečných rostlinných látek a stejně tak by to mohly být eh, GMO. Eh, ovšem, Máme zde jednu otázku a co se týče sadby, tak zde osiva, tak zde jste pro nulovou toleranci. A my bychom chtěli, aby nedošlo zde k ohrožení právě tím, že se ta nulová tolerance změkčí. Nechceme, aby se zrušila při dovozu krmiv, a můžete konkrétně říci, kolik krmiva za poslední dva roky bylo eh, odmítnuto vzhledem k tomu, že byly znečištěny jakožto geneticky modifikované organismy. Eh, otázka eh, nosnic ta byla již položena několikrát a je třeba to ještě jednou říci důrazně. Mnohokrát jsme o té otázce diskutovali, je stále žhavější a kdyby měla směrnice být implementována, tak i nadále vidím, že skutečně eh, pořád obcházíte tu odpověď a zemědělci zde očekávají od vás konečně nějakou odpověď. Ještě se vrátím eh, k těm eh, GMO rostlinám. Nová legislativa to ještě jednou říkám, vysvětluje, ale stále vznikají otázky. Jak je to daleko v Evropě se společným ručením? Jak je to dále eh, ohledně reformy EFSA a jaká jsou pravidla Eh, výsadby eh, v rámci evropských států. To by mělo být v rámci reformy také projednáno a myslím si, že je to v této souvislosti velice důležité téma, když se to ponechá v kompetenci samotných členských států. Děkuji, Martina. James Nicholson, prosím. Já myslím, že v podstatě eh, většina toho, co jsem chtěl říci, již bylo řečeno před řečníky, tak já proto mohu být velice stručný. Eh, pokud jde o ty bateriové chovy, ty klece, tak většina států, vy říkáte, že vy e, především se budete snažit podnikat kroky proti těm eh, členským státům, které nereagují, ale já chci říci, že ty státy a ty subjekty, které eh, jsou v souladu, tak nesmí být za to znevýhodněny. A jaký je váš tedy eh, plán B? Protože teď se termíny krátí a mm, mm, my bychom to chtěli vědět a my vám chceme pomoci. Já souhlasím s tím vaším prohlášením. Ti, kteří reago, zareagovali a nesmí být nyní penalizováni, trestáni za to. To přece není možné. A dále k Mercosuru. Já eh, souhlasím s tím, co řekl Albert, ale eh, komise hovoří o podobných standardech a ne stejných standardech. Podobné normy, ale ne stejné normy, ale eh, stejný a podobný, to není stejný termín. Takže to musí být stejná norma, stejné standardy. Přece producenti v Evropě, zemědělci v Evropě nemohou eh, eh, eh, tedy respektovat určité standardy mm, důležité pro spotřebitele a potom se bude dovážet něco, co je pouze za, po, za podobných standardů a ne stejných standardů vyráběno. Takže to není možné. Včera se sešel výbor Envy a já jsem stínovým zpravodajem a Damon eh, Brock je můj tedy eh, ko, eh, přítel a on řekl, že já se chovám emotivně, ale já jsem ze Spojeného království a my Eh, jsme zažili, tedy BSE a všechny ty nemoci, takže jsme motivní a já vím, já znám všechny ty argumenty, eh, eh, po které se týkají kostní moučky, že kostní moučka je důležitá, protože přináší protein do chovu vepřového a podobně, takže já to chápu, ale musím vám říci v tomto, a já jsem to tam i řekl, že to je něco, co spotřebitel chce vědět že to, co konzumuje, je úplně bezpečné. A já tady pozor na to, to je citlivé téma, nejenom říci, to je si vědecky dokázáno, že to je v pořádku. Ne, tak jde o tu otázku komunikace, prezentace vůči veřejnosti a já si myslím, že tady asi bude velká nelibost, aspoň tedy nedůvěra, bych řekl, na straně veřejnosti a hm, my eh, tedy potom nechceme být v bulvárním tisku a jako, aby z toho dělal velkou bublinu. Ne, my musíme k tomuto tématu eh, přistupovat citlivě. Já myslím, že dejme tomu ano, ono to není tak špatné jako myšlenka, ale citlivě k tomuto tématu. Děkuji, Jamesi a budeme pokračovat. Koordinátoři hovořili všichni již a já bych teď rád, abyste... Ne, ještě Lorenzo. A po Lorencovi. Máme ale seznam, velký seznam potom ještě, takže pane předsedo, také stručně, protože již kolegové zmínili, co jsem chtěl říct já. Já souhlasím, že tady v zásadě je problém, který nám všem leží na srdci a to je aby e, i to zboží, které se dostává do Evropy, e, respektovali stejný standard. E, samozřejmě, abychom zabránili nekalé soutěži ze strany zahraničních dovozců. A potom je třeba tedy přinést ale k tomuto jasná konkrétní řešení. Já vím, že to není snadné, to je velká bitva, ale je třeba mít společnou strategii, kterou musí to jít průřezově tedy všemi různými výbory, a bychom nepen penalizovali tedy nás. Děkuji. Děkuji, Lorenzo. Omlouvám se. Hashworth a potom paní Polsen. Uh, Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat panu komisaři za vyjádření a dva e, konkrétní body. Mám na pana komisaře. První se týká GMO, jaký je stav s geneticky modifikovanými organismy. E, my známe e, návrh eh, zprávy pana George Lyona. E, a vy jste použil slovo proporcionalita. A teď konkrétně. Co já bych chtěl zjistit, jak identifikovat, jaký budete mít problém vyvážit eh, tedy komerční zájmy a zájmy chovatelů a vyvážit mm, to s těmi požadavky na bezpečnost potravin a jak e, mm, pomoc, pomoci farmářům snižovat náklady. A já se ptám, jaké návrhy máte, jak to budete regulovat, e, aby skutečně to osivo bylo bezpečné e, pro zemědělce, protože to je, o čem hodně hovoří zemědělci, to je obecný problém v každém případě. Jak tedy regulovat to, aby osivo bylo bezpečné a především, když se podíváme, na GMO to bude velký problém a já si myslím, že komise musí to mít na programu. Dále, druhý bod, který mám, a já jsem vám k tomu i napsal, ten se e, e, týká e, tedy, tedy toho nakládání s se zásobami v mém regionu není možné eh, eh, eh, tedy řešit to nařízení a implementovat to nařízení komise a to je ostrov White, tedy tam to není možné fyzicky, takže my chceme výjimku, protože u nás to stojí Eh, velké náklady potom. Týká se to tedy eh, chovatelů, dobytka, kteří mají velký problém potom. A eh, místní orgány samozprávy nechtějí dotovat ten režim likvidace a takže likvidace tohoto dobytka. Paní Polsen, místo předsedkyně Polsen a potom pan Tarabela. Tak, Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji, pane komisaři Dali, za to, že jste přišel, že s námi tedy vedete rozhovor. A já přeskočím všechny otázky, které již byly zmíněny. A chtěla bych říci, že potřebujeme určitou hraniční ochranu pro pohodu zvířat, pro ochranu zvířat. To znamená, že potřebujeme společné zákony. A přitom je ale obtížné říci, jak eh, evropské standardy vypadají. Vždyť eh, jsou velmi rozdílné stát od státu. Nejenom tedy z hlediska zákonů, ale také z hlediska praxe a kontrol. Já pokládám za velmi důležité to, aby tyto záležitosti byly harmonizovány, aby byly eh, v souladu, protože existuje určité riziko, na základě jednotlivých systémů, například v kontrole potravin v těch kontrolních ustanoveních je to zcela jasně vidět. Obávám se však, že to riziko musí být zcela jasně vysvětleno všem inspektorům a lokálním kontrolorům, kteří provádějí lokální kontroly eh, v každodenní práci. Eh, tam ta rozhodnutí jsou velmi rozdílná také v praxi, což může být eh, nebezpečné pro eh, život a vede to také k mm, nesprávné hospodářské soutěži na trhu. Zákonný základ skutečně musí být srovnatelný. Mnozí hovořili o dovozech které by měly podléhat stejným předpisům, ale my se musíme podívat také na jednotný trh a musíme zajistit to, aby mezi výrobci nebyly tak velké rozdíly ať již se jedná o zemědělství nebo obchody, restaurace a podobně. Čili přísnější použití eh, systémů na zjištění rizik. To je to, co je nutné. A také se musíme připravit na budoucnost. Například eh, očkování proti katarální horečce, o tom jsme hlasovali minulý týden. Na základě klimatických změn se také mění onemocnění. V Evropě najednou máme takové choroby, které zde neexistovaly, čili eh, dochází ke zcela nové generaci eh, těch eh, přenosů chorob. Takže se musíme podívat také do budoucnosti a postupovat profilakticky. Paulson, Mark... Děkuji paní Paulson, Mark Tarabela a potom Stefan. Bonjour, monsieur le commissaire. Dobrý den, pane komisaři. Od 28 eh, třetí večer víme, že jste pro klonování zvířat. Hovoříte velmi dobře o zdraví zvířat a já bych rád věděl, proč vaše chování neodpovídá eh, tomu, co říkáte? 29.3. ráno při parlamentním jednání s radou já jsem tam tedy nebyl na eh, této poradě, ale DG Sanko eh, postupovalo dost agresivně a komisař de Gucht, který je ultraliberální, byli velmi silně pro obchodování se klonovaným eh, masem, což není v souladu se zájmy spotřebitelů. A dokonce byli proti označování o eh, existenci tohoto masa. Je to tedy určitý rozpor, který existuje mezi stanoviskem, které eh, byste měl bránit, a tedy tou obchodní logikou ta obchodní logika je stále silnější a vítězí. Já bych rád věděl, pane komisaři, jak budete postupovat v budoucnosti, zda budete více chránit spotřebitele, také v souvislosti s tímto rozporem. Také jsme hovořili o ochraně zvířat ale vidíme, že v oblasti obchodu je postoj ultraliberální. Stále více přísných norem platí pro výrobce, ale potom v oblasti obchodu se dělá cokoliv. Právě koncem března jsme viděli, že se akceptují věci, které nejsou akceptovatelné. A proto se chci zeptat, jak se na to budete dívat v budoucnosti. Děkuji, Stefan Lefol. Ah ano, já bych chtěl jen krátce se zmínit o tom, že sdílíme to, co řekl kolega Tarabela. Myslím si, že bychom měli skutečně přemýšlet o tom, jak se Evropa Eh, profiluje ve světě a jak eh, bychom měli postupovat eh, v oblasti ochrany spotřebitelů a pohody zvířat. Zde nemůžeme jít dvěma cestami, ale to je otázka, která již byla položena. Evropský parlament se snaží prosadit jednotlivé normy, které jsou v souladu s tím hlavním proudem. Vy budete podporovat tuto pozici Evropského parlamentu k GMO. Zde v našem výboru jsme na tom pracovali. A také výbor pro životní prostředí podpořil naše stanoviska. A já bych rád věděl, jak to vypadá na úrovni rady a komise. Budete podporovat eh, stanoviska eh, Evropského parlamentu ve smyslu posílení pravidel a podmínek které budou eh, platit eh, pro nepoužívání eh, osiv GMO. José Bové a a potom Reimers. Ano, pane komisaři, dobrý den. Já mám tři body, ale nejdříve poznámku na základě poznámky kolegy Tarabely. Já nebudu hovořit o e, tématu samotném, pouze bych je chtěl upozornit komisi na to, že by se nemělo e, zase opakovat to, co jsme již prožili v roce 80, kdy byly prosazovány normy pro chov e, zvířata. Vedlo to k bojkotu ze strany spotřebitelů a bylo to dramatické pro pro výrobce. Eh, pokud eh, by Eh, došlo k eh, rozhodnutí, eh, tak by mohli spotřebitelé reagovat zcela jinak. A já se domnívám, že právě výrobci jsou v nebezpečí, že jejich situace se zhorší. A prosím, abyste byl tedy i nadále velmi přísný, co se týče dovozu klonovaných, klonovaného masa. Dále jsem také Eh, slyšel eh, výbor Envy o tom, jak hlasoval dnes dopoledne a chtěl bych vám dnes slavnostně říci, že jsem ochoten eh, se přizpůsobit a přijmout, i když jsem byl dříve proti nacionalizaci GMO. Já tedy přijmu tento návrh, pokud tedy bude možné prokázat, že to je ustanovení, které platí všude. Všechna pravidla která umožní eh, státům eh, zakázat eh, GMO, jsou pravidla dobrá, ale je nutné toto také ještě prověřit pro rok 2012. Doufám, že všechny tyto prvky eh, eh, budou eh, pokryty. Já jsem ochoten vás veřejně podpořit ve vašich krocích dále k osivu. Již o tom hovořili předřečníci a já bych chtěl jasně říci, že nulová tolerance Ehm, je věc, o které se nedá diskutovat. Není to vůbec eh, filozofická nebo etická otázka, prostě otázka určitého násobení. Pokud eh, bychom eh, v jeden moment akceptovali 0,1%, pak v následujícím roce budeme na úrovni 0,5 a tak dále. Prostě je to určitá multiplikace při používání těchto osiv. Je to věc skutečně vědecky prokázaná. A třetí záležitost, osiv eh, venkovských, eh, selských. Jistě víte, že v roce 2010 eh, FAO akceptovala také postup kultivace Eh, a já se domnívám, že na jedné straně máme patenty a eh, na druhé straně eh, jiný postup. Čili dnes jde o to, aby vše tedy bylo v souladu. Zemědělci musí mít právo použít své vlastní osivo. To je velmi důležité. Evropa se rozhodla, jít eh, jinou eh, cestou, ale dnes eh, stále více patentů platí a to také pro mutagenní organismy. Já se domnívám, že se o tom diskutuje také v rámci EFSA. Je to diskuze o nových eh, biologických eh, technologiích a proto bychom měli také hovořit o ochraně eh, venkovských, zemědělských nebo selských osiv, tak jak se používají v Bulharsku nebo Rumunsku. Děkuji, kolega Reimers. Ja, danke. Auch ich Děkuji mnohokrát. Také já vítám, že s námi hovoříte dnes o vašem pracovním programu. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Hovořil jste o tom, že chcete pracovat s, s hromaděním s sebranými daty. Otázka kdo to má udělat, tuto práci. Za druhé, jak zabránit zdvojení, schromažďování dat a potom, jestliže taková data schromaždíme, tak je třeba je zpracovat. To způsobí samozřejmě mnoho práce nebo vyvolá hodně práce a zvýší administrativní zátěž. Dále, máme e, většinou v zemědělství středně velké podniky nebo rodinné podniky a když se nyní zabývají živočišnou nebo tou rostlinnou výrobou a večer ve svém volném čase se mají ještě zabývat schromažďováním dat, tak ne, určitě nemohou mít samostatné oddělení pro to, které by to pro ně dělalo. Čili taková zátěž pro zemědělce je omezena. Za druhé, když se budou data schromažďovat, budou databáze propojeny, jak to vypadá s ochranou osobních údajů, jak je zaručeno, že ne každý se bude moci k těmto datům dostat, že bude stahovat eh, si nějaké údaje a nakonec eh, budou i zemědělci v nějaké konkurenci v internetu. Když zemědělci zveřejní své údaje, tak eh, samozřejmě podniky, které zpracovávají jejich výrobky dále anebo před nimi, tak mohou tyto údaje používat. Zde musíme být opatrní. Dále se hovořilo o systému nosnic Otázka. Má komise odvahu poté, co se zruší eh, chov nosnic v klecích, také toto prosadit, aby eh, skutečně se to dalo prosadit eh, vůči těm zemědělcům, kteří se toho nedrží. Potom přeprava zvířat. Hledí se na to, že máme stále víc, větší koncentrace nebo nižší koncentrace jatek eh, s tím, že když budeme mít nižší koncentraci eh, porážkových dvorů nebo jatek, eh, tak jakým způsobem zamezíme přepravě zvířat, když budeme něco takového prostě vyslovovat tam, kde nejsou jatka, jak se ten problém vyřeší pro zemědělské podniky, které mají živočišnou výrobu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a také velice děkujeme panu komisaři, že opětovně mezi nás přišel a bude s námi diskutovat. Otázky položili již eh, mý kolegové a já mám ještě jednu k tomu. Eh, k tomu jsme si také korespondovali, máte to vše zapsáno. A také diskutujete právě s členskými státy, jak nařízení o nosnicích má být implementováno. Existují členské státy, které jsou kooperativní, jsou členské státy, které tak kooperativně nejsou. Předpokládám, že státy, které mají problémy s implementací, eh, takže právě ty ta otázka navazuje na to, co řekla již paní Reimers. Máte nějaký plán B? Eh, v dohledné době, co děláte se státy, které nejsou schopny včas nařízení o nosnicích implementovat. Máte nějaký plán B, jak se bude postupovat? Pro nás v Německu eh, se o této věci silně diskutuje, protože E, v Německu s zákazem e, chovu nosnic v klecích se začalo dříve a samozřejmě jsme ztratili určité výhody a podíly ve výrobě. Merci, monsieur le commissaire, pour cet échange. Děkuji, pane komisaři, za tuto diskuzi a omlouvám se za opakování. Já se domnívám, že téma, o kterých budu eh, hovořit, eh, již bylo zmíněno ostatními. Eh, jednotlivá témata jsou však velmi významná. V rámci výboru pro zemědělství velmi často hovoříme také o mezinárodních dohodách. Tyto dohody, pokud to jim nepředchází určitá reciprocita, eh, přinášejí určité nebezpečí ve smyslu eh, konkurence konkurenceschopnosti pro naše zemědělce a jsou to také ale rizika eh, sanitární, veterinární, protože nemůžeme zaručit jednoznačnou kvalitu. Chci se tedy zeptat, jakou strategii chcete realizovat ve smyslu lepší kontroly dovážených eh, zemědělských výrobců? A jak chcete zaručit eh, transparentnost pro naše spotřebitele? Děkuji. Thank you, Commissioner. Um... Děkuji, pane komisaři. Pokud jde o směrnici o nosnicích, bylo by dobré, kdybychom věděli my zde ve výboru, kolik členských států poslalo informace a kolik ne kolik neposlalo, abychom, mm, mm, protože potřebujeme plán B, eh, tom. A já bych chtěla eh, podpořit ty poznámky o eh, legislativě o přepravě zvířat a já bych rád, abychom spíše implementovali to, co máme a ne, abychom uvalovali nové eh, předpisy. Potom vypadáme směšně v očích spotřebitelů a producentů a i globálně. A nyní kontroly dovozu jste, mm, eh, já mám velice jednoduchou otázku. Jak vidíte vy stávající situaci eh, o kontrolách, eh, situaci kontrol na hranicích? Je to uspokojivé nebo ne, to by také bylo pro nás užitečné vědět. Určitě to je to, co nám leží na srdci, jak řekl pan Des. A dále by bylo velice užitečné, kdybyste nám mohl schrnout dopad toho, že se nepodařilo vyjednat, vyjednat eh, to nařízení o eh, novátorských, tedy nových eh, typech potravin. To si myslím, že je špatné, že se to nepodařilo. Děkuji dočasný předseda, takže eh, to máme teď, eh, vidíte, máte, máme ještě pět minut, eh, ale demokracie tady funguje dobře, jak jste viděl, všichni měli slovo. Já bych chtěl zdůraznit, pane komisaři, vy byste měl nás vidět, v nás vidět spojence, a protože jde také samozřejmě o naši důvěryhodnost, takže já si myslím, že my přece Eh, jsme tady, abychom vám pomáhali a tak, také na nás tak se dívejte. A proto nám eh, leží na srdci, aby to, co tady přijmeme, aby bylo respektováno. Pár, eh, pokud jde tedy o označování hovězího dobytka, jejich identifikace, takže to si myslíme, že ano, tady my máme potenciální technologii, dobrou technologii a já se ptám tedy, co děláte vy pro implementaci této identifikace. Potom TSE, cestou cestovní mapa CTS a potom eh, ty derogace, ty výjimky, které se eh, eh, týkají. We have relative to that too. Která uh, no, se týká fallen stocks, eh, tedy eh, toho, jak nakládat eh, s tím dobytkem na ostrově White, ale to není jenom tam, to je i u nás, třeba ve Skotsku, takže tady je, mm, je třeba tady oprášit tato pravidla a potom technická věc. From a number of us about, um... Potom, potom víme, že Eh, naši voliči na britských ostrovech eh, a i tedy eh, skočtí zemědělci mají problém s povolováním tedy výrobku a já, se, já chci, aby vaše komise spíše reagovala i na realitu na trhu a nejenom, aby šla podle potřeba nebo požadavku vědy. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám eh, eh, že jsem přišel tak pozdě, to není kvůli, to jsem nespůsobil, bylo to nevyhnutelné. Já jsem rád, že jste tady, pane komisaři, protože já jako producent drůbeže, eh, který je ze té části Spojeného království, kde hodně vyrábíme vajec, tak to mi všechno leží na srdci a tady vždycky často ten komisař odpovědný tedy za zemědělství říká, že se ho to netýká, ale vy tady říkáte ano, je, to je velké dilema. Já říkám ano, ta legislativa by se měla aplikovat a prvnímu lednu příštího roku vy budete eh, muset eh, vlastně z bateriových klecí odstranit 100 milionů nosnic a to se musí udělat dobře a bezpečně, a nebo eh, budeme muset, já nevím, každý den likvidovat miliony, miliony vajec. To, mm, a potom to se přelívá v jiný problém. No přece ta vejce mají trh. Lidi chtějí jíst vejce a e, potom budou co? No jíst dovážená vejce ze třetích zemí a vůbec nikdo nebude vědět, co jedí, protože ani na to nemáme žádnou legislativu. Ani VTO nemá legislativu, jak se mají tedy ta vejce produkovat. Takže to se ještě přelije v jiný problém a e, těch 100 milionů tedy kusů drůbeže, e, co no, bude jíst, eh, konzumovat eh, zde eh, domácí tedy krmivo, zde pěstované a pokud tedy nebudou moci tedy tyto nosnice hm, existovat, tak to bude mít velký dopad i na producenty krmiva. A vlastně to je tedy velký biznis. A co s tím vy uděláte? Výborně, děkuji Aňo a děkuji všem. Eh, kteří si vzalo slovo a milí komisaři, teď mm, celá řada požadavků a nyní máte slovo, eh, abyste zareagoval na všechny ty rozdílné názory a otázky. John Daly. Well, thank you very much. Eh. Děkuji. Ne, děkuji za všechny tyto poznámky a mohu vám k tomu říci, že Eh, si velice cením takovéto diskuze, protože to pomáhá i mně osobně. A mm, i eh, je dobré vědět, eh, jaké pocity panují zde v parlamentu a jaké priority máte. Pokusím se, pokusím se zareagovat na to, co zde jsme slyšeli za prvé k tématu té legislativy, která eh, vůbec se týká celého toho eh, zemědělského sektoru. Eh, já vím, že je zde celá řada předpisů, které musí zemědělci respektovat a mohu vás také ujistit, že to, co mě především leží na srdci, je pokusit se zracionalizovat, zharmonizovat a zjednodušit eh, ten mm, regulační rámec a to způsobem holistickým. Já doufám, že zaprvé musíme zanalizovat dopad všech těch nejrůznějších předpisů a eh, zjistit, eh, jaký je tedy ten marginální efekt každého toho předpisu, jaké jsou marginální náklady pro farmáře, jaké jsou i marginální výhody pro eh, společnost jako takovou. Eh, co nám přináší tedy, jaká pro a proti nám každé to nařízení či předpis přináší. To musíme udělat a společně musíme se rozhodnout potom, jak zjednodušíme Mm, předpisy, aby naši zemědělci byli více konkurenceschopní, než jsou teď. Ale na druhé straně nesmíme v žádném případě nějakým způsobem okleštit eh, standardy bezpečnosti a nesmíme tedy jít proti eh, zájmům ochrany spotřebitele. Takže pokud jde o potravinářství, tak zde potravinářský sektor eh, v podstatě je ten sektor, který je tím nositelem standardů v Evropě. A e, to je vlastně takový výsledek jednotného trhu. Já myslím, že my zde vyrábíme zdravé výrobky, které jsou uváděny na trh a způsobem, který je dostupný pro spotřebitele. E, potom jsme slyšeli specifické některé body a jeden z hlavních, který zde byl zmíněn, je otázka eh, standardů, eh, které se týkají dovozů ze třetích zemí. Tady opět opakuji. Eh, podle jednoduché logiky ty normy bezpečnosti potravin, které jsme stanovili si my sami, mají za cíl chránit spotřebitele. A spotřebitelé musí být chráněni vůči všem těm výrobkům, které se objeví na regálech obchodu. A tudíž je nutnost, aby všechny tyto výrobky na našem trhu byly bezpečné bez ohledu na jejich původ. A musíme mít rovné podmínky pro bezpečnost výrobků. Jsou zde otázka konkurenceschopnosti, jsou zde otázky jako konkurenceschopnosti mezi tedy dováženými výrobky a evropskou eh, evropskou produkcí, jde o vstupní náklady, eh, které existují v různých zemích, ano. Ale ne, nepovolíme, ty, eh, ty standardy bezpečnosti, aby byly využívány jako nějaký nástroj pokoro konkurenceschopnost, to ne. A i my tedy mm, vždycky při těch mezinárodních jednání jednáme ve stejném smyslu, že všichni musí respektovat stejné standardy a já vás ujišťuji, že já mm, velice vehementně toto zastávám. A to je, že neobětujeme naše sanitární a fitosanitární opatření e, ve prospěch nějaké větší liberalizace. Sanitární a fitosanitární opatření jsou standardem evropských hodnot a já jako takové musí být zachovány. Máme striktní kontroly dovozu, především těch rizikových dovozů, jako jsou e, zvířata a živočišné výrobky. Připomínám, že nedávno účetní dvůr přijal zprávu o kontrolách e, dovozu živočišných výrobků a je to pozitivní zpráva o těch kontrolách, které máme na hranicích, ale samozřejmě jsou tam určité připomínky a to se týká i té vaší otázky. Jaký je můj pocit, jak já vnímám ty kontroly a vynutitelnost předpisů na hranicích? Pokud jde o bezpečnost výrobku, tak to vidím docela pozitivně. Ty výsledky kontrol na hranicích jsou pozitivní, ale Nicméně, co vidíme, že kvůli těm systémům, které mm, velice fragmentovaně jsme eh, vršili mm, za minulá léta, máme zde asi 12 předpisů, které se týkají těchto kontrol, tak kvůli tomu překrývání a mm, ty kontroly nejsou dobře cílené. A proto se snažíme, aby Mm, ta administrativa, aby ta administrativa mm, kontrol byla úměrná eh, eh, riziku, které lze očekávat. A já si nemyslím, že bychom měli mít tedy nějaký jednotný metr na všechny situace, protože to by bylo velkou zátěží pro naše kontrolní mechanismy a výsledkem by mělo být snížení kontrol. Musíme ale ty kontroly eh, dobře zacílit podle očekávaného rizika. Já myslím, že to bude ku prospěchu kvalitě eh, kontrol. A pokud jde o hodnocení na hranicích, tak my máme programy školení, školicí programy pro eh, ty mm, příslušné tedy úředníky a agentury. Víte, že toto spadá do kompetence členských států a, a my tedy ale pomáháme, máme aktivní školící programy, tak aby eh, Mm, to, eh, aby správně úředníci byli schopni posuzovat dovozy. A eh, eh, také i nyní revidujeme tedy ty režimy, dovozové režimy a zde parlament mm, mm, bude moci tedy ovlivnit toto tyto dovozy. Pokud je objednávání s Mercosurem, zde zdůrazňuji, trváme na tom, aby oni plně respektovali naše dovozní požadavky, to znamená, ne, jsme ochotni ustoupit od těchto aspektů. Dále jste se ptali, co si myslíme o mm, masokostní moučce. My jsme již, jak řekl pan Nicholson, my jsme prošli problematickým obdobím, především ve Spojeném království. Vím, že to bylo problematické období. Výsledkem je celá řada eh, předpisů, aby se to neopakovalo. A eh, já, ale já myslím, že eh, prakticky došlo k vymícení této nemoci díky tomu, ale musíme být opatrní ale musíme vždycky reagovat podle situace, která vznikne. A to, co navrhujeme nebo nad čím přemýšlíme, je, aby masokostní eh, moučka z vepřového se používala pro, jako krmivo pro drůbež a eh, moučka z drůbeže, aby se mohla krmit vepřového, ale eh, od přežvíkavců, tak ta moučka bude nadále zakázána a e, velice brzy začneme diskuze a mm, očekáváme, že budeme mít výsledky testů do konce roku 2011. A teď, e, pokud je označování ovcí, zde e, musím říci, že já jsem navštívil osobně farmu ve Spojeném království, bych viděl, jak to je. Eh, s eh, označováním ovcí a viděl jsem sám tedy, jaké jsou dopady celého toho systému. A ten dotčený farmář ten používal eh, to označování nejenom proto, aby splnil naše požadavky, ale on inteligentně to rozšířil vlastně a stalo se to součástí managementu jeho farmy. Takže tam sice ta administrativa byla dost velká, ale on to zavedl jako funkčnost svého managementu. FVO, eh, náš tedy příslušný úřad, navštívil Spojené království pro tento účel, včetně Skotska, takže se tím zabýváme, monitorujeme situaci a eh, my tedy vysíláme eh, ty inspekce i tedy do Portugalska, do Španělska, do Irska pojedou a připraví zprávu, jaká ponaučení vyvodit eh, a ta zpráva bude ke konci roku. Bude to celá série misí, cest. A označování eh, je velice důležité. Vy jste zmínili ještě další témata. Tady někdy, když hovořím, nebo když, mm, když tedy pracujeme na tématech jako zdraví, pohoda zvířat a podobně, tak často eh, je to takové kontroverzní. Například klonování. Později se ještě vrátím ke klonování, ale eh, eh, trasabilita. To je věc, na kterou všichni hodně tlačí. Jak uděláme trasabilitu? Jak uděláme tu zpětnou vysledovatelnost původu zvířete? Opět, tady je třeba si uvědomit, že někdo, někteří nám říkají, ano, je třeba zanalizovat to břemeno, eh, administrativa, eh, kterou představuje označování ovcí a tak dále. Ale teď ještě hovoříme o dalších opatřeních, které budou znamenat ještě více a více označování zvířat kvůli trasabilitě. Takže hm, musíme si nejprve uvědomit, jakým směrem se chceme ubírat. A teď ty klecové chovy nosnic, to je jedna z velkých priorit tohoto výboru, jak vidím. A to je velice důležité téma, je to téma eh, v podstatě Eh, které eh, na mě spadlo hned, jak jsem nastoupil do funkce. A já jsem začal hmm, tím, že eh, jsem udělal dvě věci. Za prvé, neustoupíme z naší pozice. Hm, tak, jak jsme to již upravili našimi předpisy, to jsem jasně řekl radě, protože některé členské státy chtěly odložit eh, datum účinnosti tohoto nařízení. Já jsem to odmítl. Několikrát jsem to jasně deklaroval. Souhlasím tady s jednou poznámkou a to je, že jde o naši důvěryhodnost. A myslím si, že musíme začít pracovat na tom, aby bylo obecně akceptováno to, že jakmile my stanovíme pravidla nějaké přechodné období, že se to musí dodržet. Poněvadž já mám zkušenost eh, z vlastní země, eh, lidi mm, nad tím nepřemýšlí, než a potom je to zaskočí ten termín. Nepřipraví se, takže přece k tomu jsou přechodná období. A ta se musí brát vážně. Přechodné období se stanovuje proto, aby pomohlo těm hospodářským subjektům, těm operátorům, aby se mohli připravit. A to bylo 12 let, pokud se nemýlím. Takže měli na to 12 let, aby se připravili na tu novou situaci s klecovými chovy. A já myslím, že měli dost času, aby eh, se připravili ale pořád máme země, které eh, nejsou v souladu, nerespektují toto. Já jsem hovořil i s těmi členskými státy v radě a trval jsem na to. Aspoň nám dejte informace. A vy se ptáte, jaký máme krizový plán B. A to bychom mohli mít plán B, C, D, F, e, ale to závisí na tom, jaká bude situace v terénu, poněvadž je zde celá řada Aspektu Pan Aňu, poslední řečník, řekl, že vlastně tím budeme muset zlikvidovat ty nosnice, nebo tady, když jsem jel výtahem, tak včera mi, někdo mi řekl, že Italové včera konfiskovali milion nosnic kvůli těm klecovým chodům, chovům. Já nevím, co s těma potom udělají, s těma slepicema, pokud je to pravda. Já doufám, že nezabijete z důvodu tedy pohody zvířat. Doufám, že ne. Takže o to jde. Co s nimi uděláme? A protože toto rozhodnutí má velké implikace. A pan Aňo to velice dobře zmínil. To má implikace pro potravinářství, pro trh, pro dovozy a to už my ne, ale ne, nemusíme dovážet vejce do Evropy, my jsme soběstační, tak co s tím potom uděláme? A já jsem skutečně napjatý a čekám na informace, úplné informace, abychom mohli nějakým proporcionálním a inteligentním způsobem vyhodnotit dopady tohoto a eh, musíme se vyhnout stavu, kdyby došlo k narušení hospodářské soutěže. To je základní princip. Nelze mít zde vejce, já nevím, s farem nebo tedy s drůbežáren, kde eh, nerespektují předpisy, aby konkurovali si s vejci eh, z těch zemí, kde respektují pravidla. To nejde, to je přece jedna ze základních premis ale potom, když třeba zjistím, že je zde země, třeba jako e, Polsko, kde 80% nerespektuje předpisy. Co s tím uděláme? Zlikvidujeme trh v Polsku? Bude muset Polsko dovážet celou produkci vajec? Já neříkám, že to jsou fakta, to nejsou fakta, to jsou příklady, ale ukazuje nám to, jak je Eh, důležité mít fakta. A jakmile přijmeme nějaký návrh, tak musí být obhajitelný a podložený. Máme 15 zemí, které ještě neposlali údaje. 15 zemí neposlalo informace. Já si dělám seznam a od eh, Eh, minulé intervence na radě, tak mi řekli, že čtyři poslali informace a některé státy říkají, my respektujeme ty předpisy, ještě jsme vám jenom neposlali údaje. Já doufám, že to tak je. A neustále tedy na ně apelujeme, aby poslali informace. A takže toto je naše pozice dioxíny. Dioxíny. Tady e, jsme jednali s německou vládou, neustále s nimi jednáme. E, já jsem telefonoval s ministrem, když několikrát od té doby, co se to stalo, abychom mm, vůbec zjistili, jaký je stav věcí. Já myslím, že ten incident s dioxíny nám vlastně ukázal, že, nás, že náš systém funguje. A pokud ten systém je dobře tedy používán, tak funguje. Ale můžeme mít jakékoliv eh, nařízení, směrnice a předpisy, tak nemůžeme eh, eh, garantovat, že nějaký, někdo bude se chovat zločině a bude obcházet systém a bude porušovat předpisy. My máme procesy, politiku, takovou, že když to nastane, tak eh, co nejrychleji jsme upozorněni na to a můžeme jednat rychle. A třeba ten systém trasability, který máme, který jsme měli v tomto případě, ten fungoval. A Německo bylo schopno tedy identifikovat to krmivo, odkud to mm, vzniklo. I ty farmáře, eh, více než 4 000 jich bylo, kteří dostali to krmivo, hned rozhodli, že zavřou ty chovy, byli schopni hned eh, identifikovat ty mm, produkty z těchto farem, mohli je všechny otestovat, eh, ty produkty, které šly z těch farem a mm, takže e, tam e, i prokázalo se, že to není vysoké riziko pro zdraví. A mohli e, tedy uzavřít ty výrobny krmiv, i byli schopni tedy okamžitě zlikvidovat vše, co bylo podezřelé. A poté nastal ten proces očištění těch farem a zase mohli začít fungovat. Tak to má být. A to je naše ponaučení že pokud máme systémy, které dobře v terénu fungují, tak někdy si na to lidi samozřejmě stěžují, protože to je pro ně jako mm, považováno za mm, nějaké zbytečné břemeno, zbytečné náklady, ale jakmile vznikne problém, tak si uvědomíme, jak takové systémy jsou užitečné. Také Pan Heusling se mě ptal, proč jsem proti pozitivnímu seznamu krmiv. Moje pozice, naše pozice je, že takový pozitivní seznam krmiv, ten vychází z presumpce, že jsou obecně bezpečné a vyrábí se v souladu s pravidly na bezpečné krmivo. Ale pokud máme důkazy, že některá ta produkce je nebezpečná, no tak musíme přijmout kroky. Jednat. Tudíž Nemyslím si, že bychom měli eh, to specifikovat tak, že to je pozitivní. No přece, co je potom negativní? No negativní by nemělo existovat a vůbec nebýt na trhu. A to je můj argument proti eh, takovým, proti tomu, abychom šli tím směrem negativních seznamů. A teď GMO. GMO geneticky modifikované organismy. Tady jsme předložili návrh, aby členské státy měly právo rozhodnout o pěstování GMO. I jsme potom ještě přepracovali ten náš návrh po diskuzích v Radě a v parlamentu e, a především e, šlo o důvody, proč členské státy mohou e, rozhodnout, tedy z jakých důvodů mohou tak rozhodnout. A já myslím, že teď eh, asi už nám mm, je jasno, že máme jasno o těchto důvodech. A je zde dostatek důvodů pro to, aby členské státy mohly rozhodnout. Jeden z hlavních důvodů, pokud se mě ptáte, kdybych byl členským státem a kdybych třeba, my jsme malá země, takže kdybych byl členským státem, tak bych řekl, že využívání půdy to je hlavní důvod, eh, který mohou použít jako argument členské státy. Mm, tady jde o přidělení půdy na, pro zemědělské účely a členský stát by měl mít právo rozhodnout eh, o ekonomickém, sociálním, o ekonomických, sociálních důvodech, cílech eh, proč tedy přidělí půdu k zemědělským účelům. To je stejně jako tedy územní plánování ve městech, takže to je vlastně takové územní plánování s půdou. A tato země třeba bude země, kde budeme pěstovat pouze e, pouze tedy ekologickou produkci, tak proč nemít zemi, která se rozhodne, že v této specifické oblasti to bude pouze bioprodukce a v jiné oblasti to bude třeba eh, taková ta intenzivní, eh, takové intenzivní masivní zemědělství. Takže to je důvodem právě tohoto. A potom jsou zde jiné důvody. Jednoduše bych k tomu řekl, že pokud to povolení pěstovat GMO a pokud je přijato na základě toho, že není zde žádné riziko pro zdraví ani pro životní prostředí, no tak eh, tady by neměl být eh, důvod, eh, aby členský stát nemohl tak rozhodnout. A ještě ke GMO, k tomu, co řekl pan Bovy. Vy víte, o co mi jde s GMO. Máme teď ty nové postupy, které navrhuje EFSA a které se e, právě týkají toho procesu povolování GMO. A já chci, aby o tom postupu proběhly veřejné konzultace. My jsme již zorganizovali dva zajímavé semináře s politiky a svědci. E, byla tam zastoupena celá škála různých názorů o GMO mohli diskutovat zcela svobodně a nejenom, že uváděli vlastní názory, ale mohli slyšet názory jiných. Tady mi jde o to, abychom měli situaci, kde budeme mít systém, kde většina, ne všichni, tady asi všichni ne, většina lidí bude spokojená s tím postupem povolování GMO. Poněvadž já bych rád, aby to byl postup, se kterým budou lidé spokojeni. To znamená dostatek testování, údajů, podkladů, nezávislé hodnocení ze strany nezávislých vědů, vědců, kteří budou moci dělat vlastní testy, adekvátní monitoring Eh, zatím monitoringu moc nemáme, tedy monitoring těch různých eh, incidentů. A kromě toho za pár dní eh, předložíme zprávu o sociálně-ekonomických aspektech GMO. To je analýza Eh, na základě informací od členských států. A mohu vám říct, že jsme toho moc nedostali od členských států. My jsme ale mm, ani to nešlo, protože e, většina států nepěstuje GMO, takže spíše nám předkládali takové odhady možných situací, co by mohlo nastat a v podstatě to asi stejně není relevantní pro tu naši zprávu. Ale snažíme se se tím zabývat. těmi náměty členských států a, jak jsem řekl, brzy vydáme zprávu a v oblasti GMO, stejně jako v jiných oblastech eh, inovací, v jiných inovacích, eh, tak já eh, zúraznuju slovo zodpovědné inovace. To znamená, že to bude ku prospěchu společnosti. A já bych chtěl vědět, jaké výhody má vždycky takový produkt nebo produkce, která se prodává na trhu. Já neříkám, že jsem pro nebo proti GMO, stejně jako nejsem pro nebo proti klonování, ale já jsem vstřícný vůči inovacím. Já nechci předem a priori uzavírat dveře inovacím. To si myslím, že bych neposloužil společnosti a neposloužil bych evropským občanům, kdybych jenom předem a priori eh, zavřel oči a před inovacemi, e, ke kterým dochází. Ten, tady nejde o otázku obchodu či konkurence, to je otázka naší budoucnosti. A my musíme být e, vstřícní, otevřenou mysl musíme mít, ale zároveň opatrní a chovat se proporcionálně a vše musí vycházet z vědeckých podkladů. A e, já myslím, že někdy musíme více důvěřovat vědě, já, co jsem se ponaučil za ten poslední rok ve funkci, je, že my používáme vědu, když se nám to hodí, a potom ji opomíme, když si myslíme, že nám nedá tu odpověď, kterou bychom rádi slyšeli. Proto musíme vycházet z výsledků vědy a u GMO já doufám, že se budeme chovat objektivně a že snad eh, dospěme k nějaké pozici. A teď klonování. Klonování. Na tiskovce jsem byl dotázán, zdali bych jedl eh, maso sklonovaných zvířat. A já jsem řekl, ano, jedl bych, protože je bezpečné. Nic, tam není nic, nic, vůbec ani mm, zrnko pochyby, že by e, to bylo problematické pro zdraví. Ale je to otázka pohody zvířat. Velké téma uklonování je pohoda zvířat. Tady nejde o zdraví lidí. Takže opět e, musíme se na to podívat z toho správného úhlu. Někdo se mě ptal, zda já budu chránit spotřebitele proti klonování. Tady není proč je chránit. Není je chránit proti čemu? Protože není žádné nebezpečí, žádné riziko zde není. Ale my máme určité hodnoty v Evropě a to je pohoda zvířat. To je jedna z našich velkých hodnot. A návrh, který jsme předložili, byl, že ano, klonování je problémem pro hm, pohodu zvířat, animal welfare, to je doloženo. A my v Evropě jsme vyslali takový signál, to znamená moratorium klonovací techniky a e, používání klon, dovážených klonů či e, produktů z klonů. To také do toho spadá. Také jsem slíbil, že předložíme legislativní návrh, to velice brzy, jsme tedy řekli do konce roku 2013. Samozřejmě ono většinou se to protáhne. A ten návrh bude takovým globálním návrhem o klonování. Já nechci eh, rozvíjet a přijímat eh, podobné legislativní návrhy v nějakém vaku. My musíme mít údaje, data, podklady. Dnes my nevíme. Dnes my nevíme. Ta situace je úplně liberální a s těmi klony a e, jejich tedy potomstva a produkce z nich a my se snažíme do toho vnést určitý pořádek a pravidla. Navrhujeme tudíž také i e, pravidla o vystopovatelnosti, trasabilitě toho materiálu, abychom věděli taková, takový malý exkurs, dovolte. Když jsem začala pracovat na tematice klonování, tak se říkalo, to není možné vůbec e, vystopovat je zpětně. To je problém. Pravidla trasability, tedy označování, ten tagging, označování zvířat, identifikace a tak dále. Ale když jsem se zeptal, kolik my dovážíme do EU živých zvířat. A oni mi řekli, 50? Tak v čem je problém? Takže ano, proto říkám, než přijmeme nějaké rozhodnutí, tak musíme mít fakta. A fakta znamenají zhodnotit, jaký je objem toho problému. Když začneme eh, vyjednávat, ano, tak jde o to trasabilitu, tedy živých zvířat a mládě, a také i tlačíme na radu, aby se označovalo maso, které je z, těch, z toho prvního potomstva eh, těch klonovaných rodičů. Takže eh, samozřejmě my nechceme tedy uvalovat nějaké nové břemeno na farmáře, chovatele, ale musíme tedy potom eh, i mít hodnocení dopadu, když hovoříme o označování potravin sklonovaných zvířat. To znamená, co budeme označovat? Hamburgery taky, eh, salámy a eh, i zmrzliny. Takže tady musíme, musíme mít jasné hodnocení dopadu, abychom měli jasno. A opět Není zde žádné nebezpečí pro lidi. To je otázka tedy eh, hodnocení pohody zvířat, protože dochází k umělé inseminaci a tak dále. Eh, tam jsou to jiné než normální eh, chovatelské praktiky, takže proto o to mi jde při diskuzi o klonování. Co uděláme? Je škoda, že klonování se použilo jako taková páka pro zamítnutí té směrnice o novátorských potravinách. Já myslím, že byla dobrá. Inovativní potraviny. Já myslím, že ta by byla bývala zavedla více pořádku a jistoty pro naše producenty. Na trhu by zavedla bývala více pořádku. Já teď jsem podal pokyny spolupracovníkům, aby rychle pracovali na tom, abychom opět se pokusili eh, nějakým způsobem oživit tu směrnici o eh, inovativních eh, potravinách, ale tady potřebuji podporu parlamentu, abyste mě neobvinovali, že tady obcházím parlament snad z nějakých zájmů. Ne. Já nechci, aby někdo si myslel, že prosazuju ty inovační nebo inovativní potraviny, abych e, zadními vrátky do toho dostal klonování. Ne. Mhm, protože hmm, směrnice o potravinách potřebuje změnu. A já bych rád tedy rychle, abychom předložili tuto směrnici. V podstatě již de facto na ní existoval souhlas. A pokud jde o klonování, tak také musíme rychle se snažit předložit legislativní návrh. O to mi jde. A opět chci jednat transparentně, chci, aby diskuse s parlamentem byla otevřená i s radou, tak, abychom mohli co nejrychleji toto přijmout. A ještě než předložíme návrh, tak chci diskutovat s vámi, s výborem Envy fact, I have a, a, a, a, uh, a correction on the... On the e, potom ještě pokud jde o ty klecové e, chovy, tak ano, čekáme údaje od osmi států, tedy které se týkají těch drubežáren. Pokud jde o klonování a inovativní e, potraviny, tak to je další věc. Takže já Nevím, zda jsem odpověděl na všechno, ale snad ano, pokud ne, omlouvám se. Děkuji. Děkuji eh, Johnu Dalimu, děkuji za to, že odpověděl na všechny otázky. Určitě zde existují různé názory, každý je citlivý na něco jiného a já si myslím, že tady vždycky je důležitá ta neideologická vědecká cesta v takovéto delikátní diskuzi. Děkuji a na minutu přerušíme a hned budeme pokračovat s bodem 11, zpráva Martina Hojslinga. Jenom minutku, abychom mohli se rozloučit s panem komisařem, takže nikam neodcházejte.